Uh, dear colleagues, I would like to start the meeting. Kolegové, ráda bych zahájila naše zasedání. I would like to I would like to welcome everybody to this. Všechny vítám na zasedání naší skupiny. A předtím, než přejdu k samotnému bodu 2 na pořadu jednání, tak vás informuji o tom, že jako vždy naše eh, schůze se vysílá na internetu, takže se nad tím zamyslete, jestli se nechcete třeba usmívat, protože vaši voliči se na vás dívají. Takže přecházíme rovnou k bodu 2 na přijetí, e, přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte jakékoliv připomínky, modifikace, tak Považujeme pořád jednání za schválený. A přecházíme hned k bodu 3, což jsou sdělení předsedkyně. Na zasedání koordinátorů jsme se shodli na tom, že se setkáme ve 14.30, pak jsme to ale zase zrušili, uděláme to písemným postupem, přesuneme si jeden bod také na naše příští zasedání a všechno ostatní si můžeme prostě napsat. Takže pokud s tím souhlasíte, eh, postoupíme tedy písemným postupem a naše schůze bude normálně pokračovat 15 hodin odpoledne. Eh, co se týče rozhodnutí eh, o zpravodajích, tak vás informuji o tom, že jsme jmenovali, že EPP jmenovala Estebana Gonzáleze Ponce jako zpravodaje ke zprávě o TTIP SAD jmenovali Ramona Chauregui a Tonda jako k situace základních práv v Evropské unii. Tady je zodpovědný výbor, výbor Libe. A EKR jmenovali Kazimíra Michala Ujazdovského jako zpravodaje k stanovisku k výročním zprávám za rok 2012 a 2013 o subsidiaritě a proporcionalitě. Tady je příslušným výborem Jury. Teď hned přecházím k bodu 4, což je tedy schválení zápisu. Já nevím z jakého důvodu, ale nějak tady eh, to je strašně pomalé. <clears throat> Takže dnes schvalujeme zápis ze 6. října a přitom ještě máme tedy eh, listopad a prosidec ke schválení. To doufám, že už se nám podaří urychlit a že je tedy rychle schválíme. Pokud eh, nemáte nic k těmto konkrétním, eh, k tomu zápisu z 6. října, tak do konce dnešního zasedání to bude schváleno. Ehm, teď přecházíme k stanovisku Silví Gulár ke zprávě Ekon o přeskumu rámce pro zprávu ekonomických záležitostí. A já teď hned předávám slovo Silví a potom mají slovo stínový zpravodajové, pokud jsou v místnosti. Děkuji vám, paní předsedkyně. Toto je eh, velice eh, důležitá věc. Zabýváme se redakcí textu, který eh, je velice omezený co do délky. Musíme si toto pamatovat, když sestavujeme tedy tento text. Toto stanovisko bude velice stručné. O co jde? Jaké jsou hlavní principy? Myslím, že se všichni shodneme na tom, že otázky hospodářského řízení eurozóny jsou zásadně důležité a je e, zapotřebí, aby byly co možná nejvíce demokraticky legitimní e, právní stát, nebo tedy otázka práva je velice důležitá, e, protože musíme přesvědčit občany o tom, že to, co děláme, odpovídá demokratickým tradicím. Je tu několik různých bodů, takže to jsou eh, princip demokratické legitimity, Eh, závěry institucionální, eh, institucionální dohody o evropském semestru. Toho se musí účastnit parlament co možná nejvíce. Je, je, to je vytrvalá žádost výboru EKON, pak je to odstavec, který se týká šesti balíčků iniciativy z předchozího mandátu ohledně hosářského dialogu. Co to je ten hosářský dialog? Eh, ta myšlenka spočívá v tom, že rozhodnutí, pokud se nějak Eh, týkají určitého státu, tak se financí toho státu může přestoupit před parlament a můžou diskutovat o národní a evropské úrovni. Eh, a eh, to proto, abychom brali v úvahu evropský rozměr i ten národní rozměr a to je velice prospěšné, to, na tom trvám, protože my takto získáme eh, vhled do situace vůči eh, radě a komisi. Takže to je tedy otázka, kterou můžeme posílit a my bychom rádi eh, zhodnotili takovouto možnost. Potom je to možnost mezi parlamentní konference o hospodářském a finančním řízení. Tam jde o to, jak uchovávat vztahy s vnitrostátními parlamenty a Eh, potom si myslím, že musíme spolupracovat co možná nejvíce s vnitrostátními parlamenty, protože eh, on, jim je svěřena legitimita eh, demokratická. A při setkávání s vnitrostátními parlamenty, která jsou zatím minimální, myslíme si, že to stačí k tomu, abychom měli tedy dobře nastavenou tuto zodpovědnost. Mnozí kolegové se tím zabývali v předchozích mandátech. Jedná se o zodpovědnost, e, možnost e, e, dojít k nějakému praktickému řešení. A nejen tedy k pěkným diskuzím, které nakonec nevedou k žádným praktickým závěrům. Abychom nezůstali jen na povrchu, aby, je tu tedy myšlenka, že bychom případně mohli vytvořit nějaký smíšený orgán, ale nevíme, jak by měl fungovat. Mohli bychom uvažovat například že vnitrostátní poslanci nemají stejnou váhu jako europoslanci, protože eh, v jednotlivých členských státech je také jiné eh, nastavení legislativy. Eh, mohli bychom říci, že někteří poslanci by měli více, větší váhu než poslanci z jiného státu kvůli tomu, jakým způsobem je u nich tedy řešena řešen, řešená pozice parlamentu. Ehm, to jsou tedy hlavní principy, kterými se zabýváme v tomto textu. Ono je to také obtížné, toto všechno, takto komplexní, subtilní otázky zohlednit v tak stručném eh, textu, v tak eh, krátkém prostoru. Eh, pak ohledně současné situaci v posledním sdělení komise a v rámci Junckerova plánu, který Junckerova komise se zavazuje plnit, že se tady budou brát v úvahu při hodnocení vnitrostátních rozpočtů produktivní investice, což by mělo umožnit zemím, aby eh, mohli si odpoč, odpočítat od deficitu Eh, produktivní investice do Junckerova plánu, tedy konkrétně a spolufinancování evropských programů. A já mám takový pocit, že bychom mohli jít dál a že bychom se měli klást otázku, co jsou ve skutečnosti investice, které eh, středně době zvyšují HDP toho státu, neboli eh, jinými slovy, které podporují tu rozpočtovou disciplínu ve své podstatě. Nechceme Eh, vést k nějaké nelegální činnosti státy, eh, ale chceme je podporovat v tom, co je prospěšné. A eh, Junckerova komise v tomto ohledu řekla, že tu jsou určitá pravidla, že tu tedy jsou investice, které se týkají HDP a že, a e, pak tu jsou e, e, prostředky, které jsou využity na takové plány, které nutně nemusí zvyšovat HDP. No ale jak se to mají teď vyložit členské státy, které pomaličku znovu posilují svou ekonomiku? Státy mají jednat evropsky, ale potřebují prostředky na své vnitrostátní činnosti. Eh, bohužel se eh, tato myšlenka eh, oprávněného zisku nebo návratnosti objevila i při diskuzích o, o evropském rozpočtu, zastínila solidaritu tato myšlenka. Takže bychom měli uvažovat velice jasně o definici jasných, velice restriktivních kritérií, která by umožňovala odpočítat investice jasně a limitovaně stanovené, které ve střednovém období zvyšují HDP. Měli bychom tedy ve státy k tomu, aby si své plány rozvoje stanovily na trochu delší období, aby se to podíval v dalším ho- horizontu. Eh, a eh, od masrické eh, smlouvy bychom měli se zabývat tím, jak se vytváří evropské jak se vytvářelo Evropské společenství, že byla posílena integrace od Masijské smlouvy a to, tou nejvýznamnější charakteristikou je, že se jedná společenství práva, která má své jas, svůj jasný právní základ, a že tedy sdílíme určité e, právní zásady. Myslím, že je velice nebezpečné, abychom nadále e, podporovali myšlenky, které na jedné straně zasahují do fungování státu a e, na druhé straně bychom ne, nepoužívali e, úlohu toho nejvyššího arbitra, což je v současné době soudní dvůr. Takže tu máme dvě možnosti, které by mohly takto vést k superioritě a primátu komunitárního práva pro soudní dvůr. To je eh, řízení proti členským státům, které neplní smlouvy a pak se jedná o zrušení rozhodnutí rady nebo případně doporučení eh, komise. My můžeme jít dál v těchto oblastech, ale myslím, že ohledně zemí, jako je například Německo, které oprávněně a e, tyto e, státy, opravdu jako Německo, se již po desetiletí drží e, velice pečlivě právního řádu, tak by bylo zapatření, abychom hovořili také o sankcích a jak to bude v případě, že tyto sankce eh, budou či nebudou aplikovány. Eh, potřebujeme tedy eh, orgán, který bude mít jurisdikci a uvědomme si, že od roku 57 je tu možnost, aby Eh, bylo zrušeno rozhodnutí rady nebo eh, komise a eh, potřebujeme mít v tomto jasno a jasně si nadefinovat všechny pozice, aby naše pozice výboru AVKO v tomto byla jasná. Ráda se vyslechnou kolegy, také prvanč Perez, jakým způsobem můžeme tedy naše stanovisko výboru AVKO které bude přidruženo ke zprávě v příslušném výboru. Myslím si, že teď eh, přejdeme ke stínovým. Eh, nemáme tady za EPP, za socialisty, prosím. Eh, děkuji. Nejprve bych rád poděkoval Sylvie Goulard za její práce a za náměty, s nimiž přichází. Domnívám se, že teď my v našem výboru už máme podmínky k tomu, abychom mohli přijatnout společné stanovisko, které bude odvážné a tvořivé k této velice důležité záležitosti, již je zpráva ekonomických věcí musíme eh, přesně rozhodnout, čím by měl náš výbor přispět eh, v rámci toho, co se momentálně dělá v Evropském parlamentu. A musíme to zasadit také do kontextu práce výboru ECON. Musíme úplně jasně říci, čím my přispějeme k této zprávě naší kolegyně Perváš Beres, která tady dnes je. A konkrétně tedy ten příspěvek z našeho výboru podle mě musí zaprvé spočívat v následujícím. Eh, musíme eh, držet tu línii, kterou eh, narýsovala Gula, Sylvie Gulát. Musíme zdůrazňovat politické aspekty postupu spojených s ekonomickou zprávou a souhlasím také s tím posouzením, které obsahuje návrh stanoviska co se týče eh, demokratické legitimity ekonomické zprávy a jakou úlohu musí v tomto směru sehrávat Evropský parlament, aby bylo jasné, co znamená eh, demokratická legitimita v kontextu ekonomické zprávy. To musíme ukázat na praktických věcech. Pokud je o návrh zprávy, pak jsou tady určité věci, k nímž mám výhrady a pochybnosti. První se týká eh, otázky zapojení Evropského parlamentu. V druhém odstavci se totiž eh, navrhuje validace ze strany parlamentu různých eh, stádií evropského semestru. A já si myslím, že tady musíme vysvětlit, co chápeme pod e, touto validací. Sám ten výraz, sám ta koncepce validace nemá e, nějaké zcela jasná, jasný význam ve smyslu, e, jak fungují Evropská instituce a konkrétní parlament. Co se tím myslí? Myslí se tím polorozhodování, prostě jaká je podstata tohoto politického angažování Evropského parlamentu. Jistě si přejeme přispívat konstruktivně a posilovat úlohu parlamentu. To tím asi myslíte, ale mělo by se to jasně říci, aby bylo jasné, eh, jaký je charakter zapojení parlamentu. Za druhé je tady odkaz v tom návrhu stanoviska na věci, které jsou e, spojené s Lisabonskou smlouvou a s potenciálem, který tato smlouva představuje. Konkrétně e, záležitosti, které se týkají celé problematiky investic. Silvi navrhuje, e, abychom se snažili jít dále, než to udělala komise Domnívám se, že návrh stanoviska AFKO, který byl v tomto směru předložen, je třeba aktualizovat a to ve světle nedávných příspěvků, které jsme slyšeli ze strany komise. Tedy, co tady se říká k investicím, na rozdíl od toho, o co jde Silvi, nejde o tolik o to, abychom šli dále za rámec návrhu komisy. Naopak si myslím, že by to mohlo být o něco méně. A no, souhlasím ale s tím, co teď eh, ve svém ústním vystoupení řekla Silvic. S tím souhlasím více než s tím, co máme v tom písemném dokumentu. Musíme eh, posoudit potenciál smlouvy pokud jde o záležitosti ekonomické zprávy. Tam jsou různé aspekty. A můžeme vyvodit z evropské reakce na krizi, že mnoho těch dogmatů, omezení daných smlouvou jsou vlastně teď podkopávány, po, už podrývány. ECB e vlastně teď stává takovou šedou eminenci, která zavádí takzvané kvantitativní uvolňování, kvantitativ easing. A teď slyšíme, že komise přichází s výkladem rozpočtové flexibility, přičemž po celá ta léta krize nikdo s tím nedokázal přijít, nějak to vysvětlovat. Proto si myslím, že se musíme zamyslet nad možnostmi, které nám dává smlouva. Jaký je tady potenciál, jak reagovat na krizi. Proto si myslím, že by byla chyba, kdyby AFKO eh, se stavěl váhavě k produktivním investicím než komise. A Sylvie rozlišuje mezi běžnými výdaje, provozními výdaje a mezi produktivními investicemi. Vlastně komise ale říká něco víc. Říká, že se investice nebudou započítávat do propočítávání schodku, které, jdou, které se týkají okolností, které vycházejí za rámec této zprávy, čili my nemůžeme být dost dobře méně ambiciozní než komise. Pak jsou tady věci, které se netýkají přímo smlouvy, ale také kvality vztahu mezi členskými státy. Komise vlastně tady zavádí rozlišování mezi režimem, který se bude uplatňovat na členské státy, Eh, v rámci eh, té preventivní složky a, ne, a mezi těmi, které mají už eh, tu korektivní metodu, to znamená, kde už je ten schodek velký. A proto se zase musíme podívat, zda je to skutečně vázané na zásadu proporcionality, protože je třeba zacházet rovným způsobem členskými státy. Proto eh, ty členské státy, které jsou ve srovnatelné situaci, s nimi by se mělo zacházet stejně. Samozřejmě pak jsou některé ve výjimečné situaci, ale pořád musíme myslet na proporcionalitu. Musíme posuzovat eh, rozdíly, ale také rozdíly nebo eh, rozsah rozdílného zacházení. A pokud je o rovné zacházení, tady mám své pochybnosti a určitě se to týká zase i těch produktivních investic, které jsou tak důležité pro provádění investičních projektů, protože tady je důležitý rozdíl, eh, které, eh, který činí komise, pokud se jedná o ty státy, kde se mají provádat korekční opatření, v rámci stav, paktu stability a růstu a mezi těmi, eh, kde zde jsou jenom preventivní opatření. U těch prvních vlastně se jedná o to, že by se na ně nevztahovaly ty pravidla pro kalkulaci schodku, zatímco u ostatních eh, Státu by se počítá schodek i z těchto převodů investičních prostředků. Čili jsou tedy rozdíly, nerovnost v zacházení s členskými státy, které pro kterou tady není základ eh, ať eh, ve smyslu toho, zda, zda se jedná o postup při nadměrném schodku nebo ne. Proto si myslím, že je třeba, aby paní zpravodajka k tomu přihlédla při eh, vypracování našeho stanoviska. A nakonec poslední věc, která se týká posledního šestého odstavce v návrhu, s kterým přišla Sylvie. Vlastně tady se říká, že e, by se mělo uvažovat, nebo AFKO navrhuje, aby se e, provedl omezený přeskum smluv. A vlastně by to umožnilo soudnímu dvoru postihovat e, neplnění povinností, ale mně se to moc nezdá, protože to není žádná drobná změna smlouvy. A Nemyslím si, že politicky je to žádoucí řešení, které bychom měli zrovna teď navrhovat. Proto já bych vyzval Silvi, aby vypustila šestý odstavec ze svého návrhu stanoviska. Já se omlouvám, kolegové, já vím, že to je velmi fascinující téma, ale nemáme tolik času, jak bychom si přáli. Proto vás prosím o maximální stručnost. Markus je tady, Pascal Duran je tady, prosím, výborně. Uh, Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. No. Děkuji, já hovořím za Pascala Derana, eh, který eh, bohužel se omlouvá a lituje, že tady nemůže být. On se ve svém příspěvku omezuje na pět eh, velice stručných bodů. Za prvé chce poděkovat Silvi Gulard za vynikající práci. Za druhé je velice důležité dát demokratickou legitimitu ekonomické zprávě a to prostřednictvím akcí Evropského parlamentu. Znamená to, že nechceme mezi vládní dohodu k těmto věcem. Za třetí, rovněž je důležité, se rozhodnout, které investice by se neměly počítat do rozpočtového schodku. E, nemyslím tím jenom produktivní e, investice, protože to je velmi zamlžená konvestice, ale také určité investice vztahující se k solidarice. Jejich cílem je vytvořit efektivní e, prospěch pro mnoho lidí a pokrok pro mnoho lidí. V čtvrtý, ke čtvrtému odstavci a k meziparlamentní parlamentní konferenci. Význam a e, rozsah e, působnosti této konference by se měl vyjasnit takovým způsobem, aby bylo jasné, že Evrops- národní parlamenty mají sehrávat e, důležitější, více strukturovanou úlohu. Dále za pátek odstavci číslo 6. Tady velice nesouhlasíme. Čili eh, jednalo by se o odstavec 10 a článek 126, což by otevřelo dveře vlastně k eh, úplně jinému posuzování veřejného schodku a tady se jedná o vysoce politickou záležitost, která by se také měla politickými prostředky řešit. Proto se nám nezdá, že by tato iniciativa zde byla pozitivní. Také naše skupina by ráda Eh, dělá, učinila pozměňovací návrh k těmto třem bodům. Vytvoření evropských měnových fondů, kritika euroskupiny a eurosummitu za to, že si přisvojili nové kompetence a prerogativa v posledních letech bez správního základu a interakce odpovědnosti komise v rámci trojky. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Roberto. Thank you. Děkuji. Vítám stanovisko vypracované Silví. Souhlasím s řadou věcí, které kolegové zmiňovali, například demokratickou zodpovědnost institucí, eh, také velmi relevantní, abychom jasně řekli, že mezi parlamentní eh, konference eh, neposkytuje samotnou eh, legitimitu jako takovou. Tady jde v podstatě o posílení a zlepšení parlamentní spolupráce. To je tedy takové vyjasnění této části. Posledním dvěma odstavcům politicky vítám to, že ve, ve smlouvě se tedy jasně hovoří o investicích a také paktu stability. Já bych to tam dal nějak kontinuálně. Možná v tomhle konkrétním bodě to nevy, ne, ne, nevnímáme úplně přesně. Já si myslím, že ta flexibilita tedy jde správným směrem, ale ten problém s tím Junckerovým plánem, který vy tady zmiňujete, já nevidím. Tam je například eh, kofinancování tedy eh, Junckerova programu, což je vlastně jenom jedním z možnost, jednou z možností, jak postoupit ku předu. Potom jsou tam ještě strukturální fondy a podobně. Eh, ta klauzule se dá rozšířit i na další země, pokud to tedy vychází z článku 5 nařízení 466, tam se tady hovoří o strukturálních reformách a flexibilitě, pokud se to tedy eh, roz, rozšíří i o země, které ještě eh, prochází nějakými opravami, tak si myslím, že by to mělo platit vlastně i v případě té eh, klauzule o investicích. Já si tedy myslím, že bychom měli uvítat to komunikování o té flexibilitě, a ještě bychom ale měli říct, že se to dá dále zlepšit. Jinak. Souhlasím s kolegy v jejich pochybách o tom odstavci 6. A to z toho důvodu, že tady potřebujeme jasnou politiku, a také, co se týče vstupu soudního dvora, tam by se mělo hovořit spíše o kompetencích hospodářské politiky. Já si myslím, že bychom měli říci, tak jako tento výbor řekl v minulém eh, funkčním období, že koordinování kompetencí, eh, to bychom mohli vnímat jako specifickou část sdílené kompetence a Eh, potom ty eh, odstavce 1, 3, 6 mohou jít ještě dále, překročit tedy tu sdílenou kompetenci, protože tam už nějaké ty prvky toho máme. A vlastně tedy soudní dvůr se dostane až na závěr toho procesu, kdy už identifikujeme povahu kompetencí eh, hospodářské politik, na hospodářskou politiku. A pokud chceme zavést změnu smluv, změnu smlouvy, tento eh, výbor může schválit tu zprávu z návrhy eh, změn smlouvy. Eh, jsou tam změny, které jsou možné v rámci smluv, ale pokud chceme navrhovat změnu smluv jako takových, tak si myslím, že bychom měli najít významnější věci než tuhle tu konkrétní věc pro transformování hospodářské politiky, než je tedy kompetence jak se dostanou vlastní zdroje do EU, eh, eh, e eh, jak se tedy rozděluje rozpočet a, a tak dále. Já si myslím, že tohle to asi nebude nejdůležitější změna smlouvy, takže prostě tenhle ten odstavec si myslím, že bychom měli vypustit. Pervanš Beres, prosím. Merci. Děkuji. Myslím, že je velice důležité, aby AFKO mohlo mít stanovisko k této zprávě ekonu. A jsem velice ráda, jaký výsledek to teď vypadá, že dosáhneme. Já bych ráda se zmínila o několika podech. Ten plán podpory. Já mm, to myslím tak, že zapotřebí posílit komunitární metodu eh, oproti mezivládní metodě. A to je o to více důležité u nás v našem výboru o tom diskutovat. Ale mm, tomu se musí přizpůsobit i instituce, musí se při, přizpůsobit realitě. Hospodářské eh, řízení, ekonomické a měnové, eh, ať už se jim zabývá Evropský parlament či komise, protože eh, na radě už je to v podstatě vyřešeno díky euroskupině. Eh, mm, paradoxně je to jediná instituce, která opravdu eh, šla až do konce v tomto uvažování. Takže my si musíme teď udělat pořádek sami u sebe. Co se týče strukturování Evropského parlamentu, já bych ráda se spíš zabývala fungováním institucí a zejména bych se ráda zaměřila na fungování Evropské e, komise. V následující době se musíme zaměřit na jednu otázku, na jedno téma, na které musíme společně pracovat a to je úloha evropského semestru a naše úloha v něm, e, zejména doporučení eurozóně. To je nástroj, který má identifikovat možnosti konvergence, diagnostiku eurozóny to je velice užitečný nástroj pro řízení hospodářství, ale e, není příliš e, dobře ještě využíván. My máme jedy pocit, e, že si Euroskupina a komise posílají míč mezi sebou a Myslím si, že s ohledem na komunitární metodu bychom měli žádat komisi, aby více identifikovala přidanou hodnotu eh, tohoto doporučení eurozóně. Ohledně mm, demokratické zodpovědnosti také eh, se tážu eh, po interparlamentárním dialogu při každé kontrole každý musí vykonat svou práci, to, za co je odpovědný. My chceme pokročit dál. A ve zprávě o evropském semestru se navrhovala, aby Evropský parlament byl kolegislátorem eh, ohledně eh, růstu. Eh, dokument o růstu není úplně ten nejlepším provozním dokumentem, ale aby mohl být skutečným rámcem pro diagnostiku, tak je zapotřebí, aby se patřičně rozdělily úlohy eh, v členských státech a je zapotřebí uvažovat o úloze Evropského parlamentu, jak může toto posilovat, protože my jsme právě tím vhodným prostorem k tomu, abychom takovéto diskuze globálně vedli o globálním hodnocení situace. Co se týče návrhu kolegy Durana ohledně zodpovědnosti komise v rámci trojky, já jsem eh, chtěla, aby eh, Jean-Claude Juncker se zavázal, že, že tak to nebude fungovat už trojka, ale generální advokát nyní zkoumá tuto otázku, zkoumá zodpovědnost centrální banky eh, a teď je zapotřebí, abychom se eh, radovali z toho, že, že trojka eh, byla eh, omezena. Další otázkou je revize smlouvy. Pokud chceme hospodářskou a měnovou unii, tak smlouva se musí změnit. Teď jde o to, jak politi- ekonomickou politiku Eh, judiciarizovat. Je tu totiž nadbytek pravidel, která se nerespektují. Je tu moc pravidel a moc těch, která se nerespektují. A pokud ještě zvětšíme počet těch pravidel a pokud znovu budou eh, ve zodpovědnosti soudu, tak se ta situace ještě eh, stíží my potřebujeme taková eh, pravidla, ke kterým, eh, ústavní, eh, ke kterým soud může něco říci, aby nebylo tolik pravidel, která stěžují pohyb, jako je například trhu práce ve Francii. Musíme tedy se možná nejlepším způsobem podporovat strukturální reformy v členských státech. Náš výbor by mohlo zajímat i to, jak bychom tedy mohli změnit stávající pravidla, konkrétně ohledně hierarchie práva neboli mm, například úlohy sociálních práv v otázce svobodného pohybu na trhu. E, ono to není úplně e, přesně stanoveno v rámci e, měnové unie, ale jsou to určité prvky, pro které by bylo dobré Eh, pustit se do revize smlouvy, eh, z jiných důvodů zase by bylo lepší eh, smlouvu neměnit. Měli bychom každopádně obohatit zprávu příslušného výboru naším stanoviskem. Kolegové jsme v těžké situaci, protože teď už nemohu dát slovo nikomu dalšímu. Pan Katugalos a pan Leinen si požádali o slovo, ale nemůžeme vám Eh, dát eh, prostor. Dokonce jsme si teď vyčerpali zprávu i Estebana, eh, protože prostě to nestihneme. O jeho zprávě budeme hovořit 26. února. Budete mít dokonce čas i na předkládání pozměňovacích návrhů potom, takže na to si ještě vyčleníme čas vážení kolegové, vy, co jste se tedy přihlásili, budeme, eh, dáme vám prostor, až se budeme bavit o pozměňovacích návrzích. Ještě jednu minutu dám Silví a potom musíme přijít k dalšímu bodu. Děkuji kolegům, eh, kteří tu eh, byli. Bylo by správně začít veškeré stanoviska do, mm, do toho textu. Zapotřebí se podívat se na to, co předložila komise. Já bych nechtěla někomu eh, podsouvat nějaký úmysl. A eh, je zapotřebí, aby ten náš text byl vyvážený. Já si nemyslím, že bychom měli vybírat jen to nejlepší. Podívejme se, jak uchovat eh, rovnováhu společně se stínovými zpravodaji nebo stínovými navrhovateli a dáme to dohromady. Já skutečně bych nerada chtěla říct, že se bude jednat o revizi smlouvy ohledně hospodářského řízení. Chci poděkovat Perša Pervanč Eh, za, mm, za její poděkování, nehle na to, co řekl eh, soudní dvůr, ta zodpovědnost nebo do jaké míry se kompetence volně rozpočítává do eh, kompetenci soudního dvora je opravdu velice patrné. My musíme jasně říct, kdo má jaké povinnosti ale to ještě neznamená, že máme někomu ukládat, co má dělat. To jsou přece dvě odlišné věci. A my musíme intelektuálně vést eh, velice rigorózní diskuzi. Uh, ohledně uh, minové unie, my jsme velice rádi, že že soud rozhodl, že je možné ukončit situaci, která byla konfliktní mezi jednou stranou a zbytkem Evropy. A já vám nechci skrývat, že opravdu chci se touto otázkou zabývat dál, samozřejmě se všemi eh, zohledněními reality a to v komunitární metodě. Všichni jsme hovořili o komunitární metodě. Komunitární metoda je velice dobrý vynález a eh, je to způsob, jak postupovat eh, v nadnárodní úrovni při vyjednávání. Děkuji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 28. ledna a potom 26. února si budeme vyměňovat názory o těch pozměňovacích návrhech, potom eh, hlasování 17. dubna a slibuji tedy kolegům, kteří dnes nedostali prostor, že za měsíc budou první, které vyvolám. Eh, nyní tedy samozřejmě také spolehám na to, že předložíte své názory k eh, celé zprávě. Teď přecházíme k bodu 6 Shodli jsme se tedy s eh, Estebanem Pomsem, že odložíme jeho eh, zprávu. Pokud vím, socialisté Pedro Silva Pereira byl jmenován ehm, jako stínový zpravodaj, takže předpokládám, že se nějak sejdete s Estebanem, budete koordinovat. Další skupiny ještě nedali eh, konkrétní jména. Nyní přecházíme k bodu 7, což je setkání Evropské mládeže. E, e, I, E, No, vážení kolegové, začneme hned tedy další bod na našem pořadu jednání. Je to minislyšení o setkání evropské mládeže, které proběhlo ve Štrasburku v květnu minulého roku. Máme zde dnes s námi mladé lidi, Eh, kteří se účastnili tohoto setkání Evropské mládeže. Přišli zde tři zástupci z tohoto setkání, sedí zde u předsednického stolu. Eh, ve vašich složkách máte také jejich eh, CV. Položí nám šest otázek. Máme velmi přísná pravidla, protože oni potom zase půjdou na další výbory klást své otázky, takže opravdu musíme se řídit ehm, harmonogramem. Takže ty první Eh, budeme mít takhle tři bloky. Nejprve blok k volbám. Eh, já eh, dám slovo Made Mehmud a Loredaně Urcika. Ty obě položí své otázky, vy potom budete mít dvě minuty na otázku a potom budeme mít prostor na odpovědi. Takže Madia, prosím. To se týká hlasování eh, či volení na internetu, online voting. To by mohl být tedy eh, takový dodatek k normálnímu, eh, k normálnímu chození k volbám. To znamená, některé skupiny, které nemohou jít k volbám, ať už z jakýchkoliv důvodů, by mohly volit na internetu. Potom samozřejmě lidé, kteří budou mít nějaké pochybnosti o tom, jak to funguje, mohli bychom mít takový balíček, který verifikuje celou tu volební stopu, takže v podstatě potom vám poskytne i nějaký, řekněme, papírový výstup o tom, jak jste odvolili, takže v případě, že by došlo k nějakým pochybnostem o tom, jak kdo volil, byl by systém, jak překontrolovat eh, ty, eh, to hlasování. Děkuji. Eh, Debaty mezi mladými lidmi v Evropě ukazují, že tady je důležité modifikovat systém hlasování a volení. Měli bychom umožnit lidem už v 16 letech, aby se účastnili voleb, protože to je základní pravidlo. Je to klíčový prvek um, participace na demokratickém procesu, který je eh, zásadně důležitý pro naše společnosti, takže možnost eh, volit a být zvolen je prostě součástí našeho, našich práv občanství. A eh, například Rakousko nebo nově i Malta, snížili možnost, tedy snížili, snížili věk, kdy je možné volit na 16 let. Náš kontinent stárne, protože se stále méně rodí dětí a proto máme také stále méně mladých lidí a Celá řada evropských zemí e, zažívá stále menší účast na volbách, e, stále méně mladých lidí se účastní demokratického procesu, takže proto e, ty politické debaty projevují velký demokratický deficit. A tak, abychom tedy podpořili legitimitu eh, politických rozhodnutí, musíme začlenit velké množství mladých lidí do toho procesu. A právě toho dosáhneme tím, že snížíme eh, věk, kdy je možné jít k volbám na 16 let. A to se umožní potom unifikovaným volebním systémem, o kterém už dnes eh, občané hovoří v Evropě. Děkuji Loredáně a nyní dávám prostor kolegům, kteří by na to chtěli zareagovat. Jo Leinen, už máme tři kolegy, kteří se přihlásili, takže prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát za tyto návrhy. Ano, tento výbor i celý parlament eh, pracuje na eh, jakési reformě volebního systému. Mikrofon, prosím. Uh, yeah, yeah, yeah. Uh, You see, uh, The next will be the alarm clock ringing. That's Za chvíli už tady zazvoní budík, že musíme od, opustit místnost a nic nestihnu říci. Tak eh, velmi stručně děkuji, že jste nadnesli systém eh, voleb v Evropě, evropských voleb. Eh, víme, že tady máme tedy deficity a náš výbor i celý parlament pracuje na tom, doufejme tedy, že úspěchem, že předložíme jakýsi nový systém, který bude platit pro nové volby v roce 2019. Mm, paní eh, předsedkyně, a já se tomu věnujeme jako zpravodajové za tento výbor. My také už jsme se věnovali otázce věku a také jakési personalizaci toho volebního procesu. Takže eh, každopádně je potřeba, aby eh, cesta k volbám byla atraktivnější. Děkuji také vám za to, že se tomu věnujete. Eh, děkuji, Richard Corbett. Možná, že by bylo dobré, kdybyste se kolegyním také představili, protože vás možná eh, neznají. Vy zastupujete skupinu socialistů, já jsem Richard eh, Corbett, patřím do socialistické skupiny, jsem lejbrista. Bylo mi velkým potěšením, že jsem eh, tuto akci ve Štrasburku navštívil a musím říci, že to byla spousta nápadů, workshopů, Ehm, diskusí, bylo to velice živé, byla tam spousta mladých lidí, dělala se tam spousta věcí, udělalo to na mě velký dojem, tak jsem moc rád, že jste dnes tady. Máme omezený čas a proto já se rovněž eh, vyjádřím pouze k hlasovacímu systému, jakožto k určité zásadě protože to by mohla být zásada, která by pak v legislativě rozpracována detailně. Podporuje hlasovací právo od 16 let a jenom malá reklama. Labouristická strana v Británii to také podporuje a pokud květnu zvítězíme ve volbách, tak budeme eh, navrhovat legislativu, aby se snížil eh, hlas, mm, volební věk do 16 let. Já jsem George za EPP z Maďarska. Dvě věci. Pokud jde o kybernetickou bezpečnost, podívejte se na estonské zkušenosti. Tam mají možnost eh, hlasování po internetu a není to úplně bez problému je možné, že to způsobí velké problémy pokud eh, se někdo na to zaměří. A určitě by byly státy mimo Evropskou unii, které by byly v pokušení něco takového udělat. Pak eh, snížení věku pro účast ve volbách na 16 let. Já s tím jako takovým nemám problém, ale chci zdůraznit toto, že centrum eh, těžiště demografické jde nahoru, protože za chvíli 60% obyvatelstva bude eh, nad 65 eh, let, lidé se budou dožívat daleko většího věku. A myslím si, že bychom se měli zaměřit na ty, k tomu je nad 65 eh, let a ne na ty, kterým není ještě 20. To je logické i z hlediska volební účasti pokud chcete skončit možnost hlasování v určitém věku, tak Richarda na vás jednou taky dojde. A e, vy tady uvažujete o možnosti rozšíření demos v Evropské unie. Pak ten zbytek by měl být konzultován. Mělo by to být možná celoevropské referendum k této záležitosti. Děkuji. Ještě někdo by se chtěl rád vyjadřit? Pan Scholz, ještě máme čas, prosím. A pak půjdeme na další otázku. Jenom dvě stručné poznámky. Já jsem také pro těch 16 let. Samozřejmě, že to se pak musí odzrcadlit v celé společnosti, ale aby tady byla větší možnost mladých lidí zasahovat do politiky, když mají ještě velké, dokonce utopické představy o tom, jak by měla společnost eh, fungovat. A za druhé, Hovoří se o snížení, snižování voleb účasti ve volbách. To nejde jenom o systém jako takový, ale také neschopnost společnost plnit politiky, které by očekovala společnost. Proto si myslím, že je to také požadavek na nás, na Evropský parlament, na radu, na vlády členských států abychom řešili takové politické věci, které jsou pochopitelné pro občany a tudíž ti potom budou mít větší zájem jít k volbám. A teď minuta a půl, ne dvě minuty, ne půl, eh, jedna a půl minuty budou mít jak Madeha, tak Loredana, aby mohli zareagovat. Přirozeně nemusíte souhlasit s tím, co tady zaznělo. Děkuji za vaše poznámky. Ano, je určitě víc důvodů, proč lidé nejdou k volbám, ale jsou tací, kteří třeba studují v cizině, nejsou doma, nemohou hlasovat. Někteří mají třeba fyzické postižení nebo duševní postižení, nebo se z nějakého důvodu bojí opustit domov. A to by tedy potom i těmto lidem poskytlo možnost v případě toho, že si to budou přát eh, se zúčastnit voleb. Samozřejmě jsou tady také problémy zabezpečením, tedy by byl, ale jak my navrhujeme ten dvojí systém kontroly. Dá se to dělat různě. Určitě Někteří, některé země by se snažili, mohli o to pokusit tam, kde mají velkou eh, kvalifikované odborníky a mohlo by se to někde zkusit a pak by se třeba řeklo, eh, že se to dá zkusit nebo naopak někdo by řekl, že to zkoušet ani nebude. Za prvé, já si myslím, že eh, mladí lidé z Velké Británie určitě budou velice rádi, když by k tomu došlo, protože hodně jim jde o snížení té volební hranice té věkové hranice pro účast ve volbách. Mnozí si myslí, že tito mladí lidé nejsou na to ještě připraveni, ovšem jedná se o záležitost, eh, kterou by mělo doprovázet další opatření, totiž eh, povinná občanská výchova na všech evropských školách. Já chápu všechny obavy, ale myslím si, že je to důležitý krok, aby všichni mladí, mladí lidé, zejména ti ještě mladší, měli možnost, aby jejich hlas byl počítán. Čili budeme pokračovat v diskusi a dovolte mi, abych vám eh, dala opět eh, eh, um, hlas, slovo, abyste se mohli vyjádřit k participativní demokracii nebo k čemukoliv, co vás zajímá. Další téma, to je zase Mm, zmocnění mládeže. A když jsem se zúčastnila té mládežnické akce ve Štrasburku, tak jsme hovořili o tom, zda by tady měly nebo neměly být kvóty pro zapojení mladých lidí. Myslím si, že nepotřebuje kvóty. Myslím si, že je možné takový mládežnický parlament udělat tím, že se 20 mladých lidí takto zvolí, kteří budou europarlamentářům volit. A pak by eh, tito lidé byli vlastně za to i placeni. Ale krom toho, že by vycestovali ze svých zemí a hovořili s různými mládežnickými skupinami ve společnosti, zjistovali by, co chtějí zařadit na program a pak bych členům parlamentu k tomu radili. Takový mládežnický poradce by se také účastnil zasedání a sledoval by, co dělali poslanci. za opravdu následují ty rady, aby nebyly úplně ignorovány ignorovány, protože jinak ti mladí lidé by tam samozřejmě byli jenom jako pozorovatelé. Myslím si, že je třeba se mladých lidí častěji ptát na to, co si myslí o e, důležitých otázkách a měla by se dělat reforma, referenda i na celoevropské e, úrovni a mělo by se to regulovat tak, aby všichni měli možnost přispět svým názorem, zejména jestliže nejsou členy odborů nebo různých asociací. Participativní demokracie, e, koncepce, kterou by měli uznávat všichni občané, aby se mohli aktivně zapojit do občanské společnosti a do rozhodovacího procesu. Hlasování není jediným projevem participativní demokracie. Participativní demokracie může být eh, úspěšná jenom při splnění dvou eh, podmínek, že to bude otevřeno pro veřejnost a že to bude strukturováno tak, aby to mělo dopad na výsledky. Aby bylo možné zmocnit mladé lidi, aby z nich byli aktivní občané, potřebujeme rámec, abychom mohli systematicky zjišťovat potřeby lidí a pak pořádat také konsultace, aby se eh, diskutovala E, řešení a náměty by se měly brát v úvahu při utváření veřejné politiky. Takový dialog by měl být na všech úrovních, tak aby mladí lidé byli zapojeni do rozhodovacího procesu referenda na evropské úrovni o důležitých věcech, jako je snížení volebního věku, je velice důležitý pro e, participativní demokracii a mělo by se dělat na evropské úrovni, jak už jsem říkala předtím, nejenom na národní úrovni. Mercedes Bresa se něco chtěla zvat, Čorčka Drogalos, pan Jose Maria. Děkuji. Ano, vezměte si sluchátka. Já to mám určité nejasnosti ohledně poradce pro vládež, protože si myslím, že to snížení, se kterým bych souhlasila věku na 16, by současně automaticky vedlo mladé lidi k tomu, aby byli i voleni eh, do Evropského parlamentu, ale už je tu mnoho těch, kdo mohou reprezentovat zájmy mladých. A to v rámci obecných zájmů, což je naším úkolem jako poslanců. Takže ta myšlenka že by to mohli být lobbysti, ale placení parlamentem, no hm, to tedy nevím. Ale velice, jsem, velice mě zaujala ta myšlenka referenda. Pokud to chápu dobře, navrhujete institutivní eh, referendum, eh, poradní referendum u velkých témat. A je jasné, že téma referenda je velice důležité, protože je to referendum panevropské a to by bylo také řešením, které by umožňovalo překonat národní referenda ohledně možné změny smluv a tím by se dal plný smysl Evropské unii. Takže bych ráda věděla, zda eh, je to pro vás jen otázka jednotlivých bodů, anebo zda je to pro vás také eh, možností, jak odhlasovat jednotné volební právo nebo ohledně eh, smluv Evropské unie. Děkuji, George Katrogalos. Děkuji za ty myšlenky a že jste přišli, protože jedním z problémů, které máme, je, že s mladými jednáme na dálku. Mladí se mají odstup od politiky. Důležité tedy je, že tu máme kombinaci tradičních forem eh, demokracie a že máme inkluzi v politice. A to na všech úrovních, od národní po evropskou. Vaše návrhy na panevropské referendum, to myslím, že jsou velice šikovné návrhy. Já eh, preferuji přímé formy demokracie a mohlo by to přispět k vytvoření společného evropského veřejného prostoru. Abychom mohli mít ten evropský démos, ono to nejde, eh, jak to, jak to zařídit, ale můžeme společně diskutovat alespoň. A můžeme tedy uspořádat veřejný prostor, eh, což je podmínka k demokratickým rozhodnutím. Eh, myšlenka, která už byla otestována například když eh, se když se do politické debaty začlenila sociální média na Islandu. Do nové eh, ústavy toto takto vepsali eh, a vítají feedback na svou legislativní práci na Islandu. Eh, možná ne všichni jsou tak dobře informovaní o technologiích jako vy a proto by bylo dobré vytvořit jakýsi most mezi sociálními médii a eh, politikou. My nejsme tak eh, disciplinovaní jako vy v dodržování času. Děkuji. Já se napojím na to, co říkali kolegové. Za úplně souhlasím se snížením věkové hranice na 16 let. To si myslím, že je velice důležité, aby se mladí lidé účastnili a, 9. listopadu eh, tato myšlenka byla eh, přijatá. Ohledně těch referent je nesmírně důležité vést referenda pro mnoho témat. A myslím, že technologie to také umožňuje a nejen, že to tedy umožňuje, ale navíc hodně usnadňuje a tuto příležitost bychom měli využívat nejen v Evropském parlamentu, aby technologie byly využívány za těmito účely. Aby účast na demokracii byla e, e, velice jasná. George Flynn, poradce pro mládež. Eh, to ve mně vyvolává mnoho zajímavých otázek. Mladí lidé nejsou plně eh, homogenní ve svých touhách, podle mne. Já myslím, že mají různé pohledy na věc. Měl by být volen takovýto poradce v každé zemi? A za třetí, zvolený zástupce mládeže, ten poradce, eh, podívejme se na Eh, na Německo a Maltu pro porovnání, jakou by měl váhu eh, vzhledem k tomu, jaký počet lidí by v jednotlivých zemích onen poradce eh, mládežnický zastupoval. Podívejme se také na, na možnost zastupování lidí s postižením. Jak by jednotlivé skupiny lidí byly reprezentovány? Prosím, Maria a Loredana, máte slovo. Uh, thank you for your comment. Děkuji za připomínky. Ano, oni budou zvoleni ve své vlastní zemi. V ideálním světě by bylo samozřejmě stejný počet eh, mladistvých poradců jako poslanců. To je samozřejmě <clears throat> velmi ambiciózní plán. Ale každopádně takový poradce by potom měl těžkou práci, ale kromě toho by měl také přímou komunikaci s daným poslancem. Teď, pokud máme štěstí, tak eh, o tom něco zatvítujeme. vy si to přečtete Ehm, ještě máme prostor, tedy dostaneme, dostaneme dvě minuty v Evropském parlamentu. Vy možná vás naše myšlenky zaujmou, ale to, co navrhujeme, je, že tedy bychom měli jakési permanentní místo, stále místo, kde bychom mohli pravidelně docházet, pravidelně vám eh, dávat eh, nějaké podněty. Takže ačkoliv to zní tedy velmi ambiciozně, tak vlastně to zase není eh, takový silný hlas pro mládež, jak to může znít. ta eh, referenda to by měl být nástroj, měli bychom to využívat pokaždé, když je potřeba položit nějakou důležitou otázku všem evropským občanům. Měla by to být tedy společná evropská veřejná sféra, tu bychom měli spolu vytvářet občané na celém eh, kontinentě eh, mohou mít názory, mohou vstupovat do eh, dialogu. Já jsem ráda, že jste nadnesli otázku sociálních médií, protože ty samozřejmě velmi často využívá, využívají mladí lidé, využíváme je všichni. A je to důležitý způsob toho, jak eh, mezi sebou komunikujeme. Třeba i před tím setkáním jsme takto komunikovali. Eh, každopádně děkuji za to, že jste nás zde dnes přijali. To je opravdu participativní demokracie v mm, realitě. Myslím si, že bychom to měli eh, takhle zajistit, aby to fungovalo i na místní úrovni, na národní úrovni. Děkuji. Teď mm, máme situaci, kdy eh, za námi přišly eh, dvě ženy, která každá položila jednu otázku v, té, v tom bloku a teď ještě máme muže, který se může položit dvojnásobek otázek, takže dáme slovo ještě Michálovi Majerovi, prosím. Děkuji. Eh, nejprve bych rád řekl, že je to pro mě velkou ctí a radostí, že jsem byl pozván a eh, mohu zde hovořit vlastně jménem více než pěti tisíce mladých lidí, kteří se setkali na tom setkání eh, pro hovory, které probíhaly celý týden. Takže je skvělé, že jste nás sem pozvali. Já jsem chtěl hovořit o roli, rolích a procesech evropských institucí. Samozřejmě je toho strašně moc, ale asi to nejdůležitější jsou dvě věci. Za prvé, je poskytnout ještě více pravomocí Evropskému parlamentu. To je obrovsky důležité a eh, je tedy možné dát Evropskému parlamentu právo iniciativy. To je jednoduché, protože Evropský parlament je jeden z, nejvíc, z největších parlamentů na celém světě, zastupuje eh, lidi z 28 zemí. A přitom je to jediný parlament, který já znám, který nemůže předkládat vlastní eh, zákony. Takže já si myslím, že tohleto právo iniciativy by náš parlament mít měl. Druhá věc, o které jsem chtěla hovořit, to je ústava Evropské unie. Samozřejmě my máme Lisabonskou smlouvu, pak máme Římskou smlouvu, máme spoustu smlouv, eh, které na sebe navazovaly. Eh, kdybychom měli mít eh, smlouvu na každé hlavní město, tak bychom měli potom 28 smlouv ale bohužel tyhle ty smlouvy jsou absolutně nečitelné, pokud jste normálním člověkem. Takže mladí, mladí lidé, za které tady teď hovořím, navrhují, abychom opravdu měli opravdovou Evropskou ústavu, která se dá číst, která je srozumitelná a které rozumí a na kterou se může spolehnout každý evropský občan. To by pomohlo lidem, aby se lépe identifikovali s hodnotami Evropské unie Zamyslete se třeba nad eh, tou ústavou ehm, USA. Je to prostě velmi jasné a srozumitelné, nejsou to žádné stovky stránek. Eh, Lisabonská smlouva, na to potřebujete výklad právníka, abyste se v tom vůbec zorientovali. Takže tohle to byly dvě věci. Více pravomocí Evropskému parlamentu, aby měl tedy právo iniciativy předkládat eh, zákony a předložení eh, ústavy pro Evropskou unii, která by byla jasná, srozumitelná všem. Děkuji. Nyní eh, Ramon Haureja Tanto, prosím, zodpoví. Ano, děkuji. Já si myslím, že je ještě jedna důležitá věc, kterou bychom tady měli říci. Hodně z těch věcí, o kterých tady hovoříte, by eh, vyžadovali, že, že země v Evropské unii se vzdají některých pravomocí a dají je eh, evropské úrovni. Ehm, samozřejmě tady nejde jenom o to, co dovolí Evropský parlament, nebo co my tady si schválíme, to prostě musí dovolit také členské státy. To znamená, to platí i pro e, třeba věk, kdy se chodí k volbám. Pokud chcete, aby to bylo 16 let, tak to musí umožnit všechny členské státy. Pokud máme třeba e, osnovy pro evropské školy v celé Evropě, tak samozřejmě ty vnitrostátní vzdělávací systémy by se museli věnovat stejným předmětům. Všichni by se na to museli dohodnout. Takže to, co vy chcete, by vyžadovalo více Evropy. To znamená přesunutí více pravomocí z zemí na e, evropské instituce. Ano, <laughs> Evropská ústava, to je něco, o čem přeci hovoříme už od návrhu Špineliho eh, v, roce, v 80. letech. Bohužel se nám to ještě pořád nepodařilo, protože samozřejmě ty smlouvy jsou velmi komplikované a jednoho dne potřebujeme mít nějakou základní smlouvu. Říkali jsme tomu takový eh, základní zákon pro Evropu eh, cíl je jasný. Potřebujeme text, který by byl jasně srozumitelný. Eh, srozumitelný text je například eh, Charta evropských eh, základních práv. Tam jsou všechny hodnoty. Já to doporučuji jako čtení pro všechny školy, protože to je opravdu důležité. Je to vlastně tedy třetí část těch smluv. Je to velmi důležité. Já doufám, že také i ta první a druhá část se smasknou na tu základní smlouvu, která bude srozumitelná a eh, kterou budete moci všichni podpořit. Děkuji, Majte Ruiz. Jak už říkal Ramon, některé z těch věcí, o kterých se tady hovořili a jsou velmi užitečné, tam v podstatě hovoříte o tom, že je e, třeba dát více pravomocí Evropské unii a je potřeba vytvořit tedy e, unii, která jde hlouběji a která je silnější. E, tak to, o čem hovoříte, je tedy občanské vzdělávání o Evropě. To je důležité, abychom tedy podpořili demokratické hodnoty už ve školním věku. Tak, aby se mladí lidé neradikalizovali, také to pomáhá tomu, aby mladí lidé byli schopni vypořádat se s výzvami budoucnosti, takže určitě to je důležité eh, vzdělávat se o tom ve školách, ale samozřejmě nejprve členské státy budou muset umožnit takovéto posílení občanského a evropského eh, kurikulu, kurikulum, to znamená těch osnov eh, v jednotlivých zemích. Když se zamyslíte nad tím, co říkali pánové jako Spinelli nebo Monet, tak eh, oni si tenkrát mysleli, že to, o čem hovoříte dnes, by bylo už normální. A přesto my stále ještě musíme být tedy odvážní a tedy pokračovat v naší práci. Všem třem eh, děkujeme, udělali jste, nějaké, eh, udělali jste velmi užitečné návrhy. Já bych vám také chtěl poděkovat že potvrzujete i naše um, návrhy, jak by bylo dobré mít takové ústavní schromáždění, které by přišlo e, s Evropskou ústavou. Víte, že existuje Spineriova skupina a delegace mladých lidí by mohla žádat o setkání, aby se v rámci této skupiny odehrála širší diskuse. To je tedy jak pozvání ve směru eh, k vám, tak i poděkování za to, že se sem vnesli takový čerstvý vzduch. A eh, vypadá to, že ne všichni mladí lidé jsou proti Evropské Eh, unie, jak někdy vyplývá z některých průzkumů posledních řečník. Prosím, pokračujte v tom, že budete pokračovat, že budete navrhovat, kritizovat, protože Evropská unie eh, se pohybuje pomalu jako slon. A eh, kolega tady, kolegyně tady říká, co bude za 30 let, ale za 30 let já už tady nebudu. Proto bych si přál, aby se věci hnuly tak, že by se něco odehrálo ne za 30 let, ale dejme tomu za 10, pokud možno za 5 let. Vy jste mladí, silní, tak prosím, ptejte se, požadujte, provokujte. Děkuji a teď eh, máte slovo zase vy. Děkuji za vaši zpětnou vazbu. Jenom rychlá odpověď. Eh, ty myšlenky, které zde prezentujeme, samozřejmě eh, zajisté potřebují eh, i hrubší integraci a měli by mít možná, někdo říká, eh, za sebou, ehm, jak si ty členské státy. Já jsem nedávno byl v Číně, v Kazachstánu a poprvé, já jsem předtím vlastně nikdy neměl zkušenost s překračováním hranic, teď jsem nejenom musel čekat ehm, na hranici. Něco, co mi vyprávěli rodiče, jak to bylo, když eh, chtěli jet eh, z Rakouska do Maďarska a jak, když tam chtěli něco nakoupit, tak jim celníci rozebrali auta, aby zjistili, jestli něco nebo někoho nepašují. My teď už tady vlastně nemáme hranice v Evropě a většina z nás už používá i stejnou měnu. Ano, Evropa se pohybuje pomalu jako slon, ale přece jenom se pohybuje. A Jistě je třeba přicházet s náměty, i když nebudou hned zítra realizovatelné, ale je důležité, aby tady byly, aby vy jste nás také nám naslouchali. Já bych chtěla uzavřít snad jednou větou, jak se slyšeli od našich kolegů. Velice si ceníme, oni si cení toho, že jste sem zaval takový čerstvý vzduch a vlastně možná se osvěžily i některé staré sny, které jsme měli a myslím, že my všichni eh, obdivujeme vaše nasazení pro Evropu. Myslíme si, že toho potřebujeme hodně právě ze strany mladých lidí a doufáme, že eh, zjistíte, že Evropa se netýká jenom práv a toho, že se pokus pohybujeme bez hranic, ale že to znamená i velkou odpovědnost. Doufám, že vy se vidíte jako zástupce mladé generace a že vy posléze převezmete od nás odpovědnost za Evropu a že tím Evropa bude v dobrých rukou. To snad z této diskuse vyplývá. Přejeme vám všechno nejlepší ve vaší eh, eh, aktivní práce a doufám, že to bude takový nakažlivý účinek, že nakazíte ostatní. Děkuji. Thank you.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 Dear colleagues, can we just, Mercedes? Tak prosím kolegové, můžeme zase pokračovat. Italové bohužel nejsou zrovna příliš ukáznění. Eh, můžeme prosím zahájet. Ráda bych tady velmi srdečně uvítala našeho hosta, který je s námi poprvé eh, po, za italské předsednictví. Jsme vám velice vděční za váš otevřený přístup, že jste ochoten se s námi podělit o informace o italském předsednictví. Jsme velice rádi, že jste sem přišel i teď, abyste se s námi podělil o um, konečné výsledky vašeho úsilí, nebo cokoliv nám chcete sdělit. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, samozřejmě děkuji vám za pozná, pozvání, pokud se nemýlim. Byl jsem tady v červenci a dodržuji slib, slib, že jsem zase přijdu, abychom hovořili o výsledcích italského předsednictví. Nebudu hovořit o všech výzvách, aby to bylo stručné, aby nám zbyl čas eh, pro ty, kdo tady mohou zůstat na diskusi. Pro nás, pro předsednictví těch první, to bylo vlastně prvních šest měsíců z pětiletého období změny. My jsme tedy měli trošku smůlu, kdy to na nás připadlo, protože jsme předsedali i v srpnu, kdy tady je všechno zavřené a nejenom tady. A krom toho docházelo k přechodnému období v institucích, Ehm, vlastně bylo to hladké, ale to se nedalo brát jako samozřejmost dopředu. A první věc je, že v souladu s eh, s um, předsedou rady, bývalým Van Rompuyem a s vámi se nám podařilo udělat takový přechod, který proběhl hladce a dostali jsme se do bodu, z něhož už není vlastně návratu. Dík, došlo k evropským volbám a tady už jsme museli kráčet společně. A spolu s ostatními delegacemi v Evropské radě jsme se hodně snažili a musím také ocenit eh, vaši koherenci vašich politických skupin. Jednalo se o politickou konsolidaci. My samozřejmě jsme plně respektovali vůli evropských občanů. Byl jmenován Jean-Claude Juncker a tím jsme se dostali k bodu, odkud není návratu. A to je ta část realizace smlouvy, kde je třeba ještě pracovat, aby se to konsolidovalo e, uplyn, šest měsíců nového politického cyklu. Jak víte, my jsme se hlavně v něm zaměřili na růst a na flexibilitu. A jsme spokojeni s těmi prvními kroky, které Evropská komise udělala a její předseda Juncker. Myslíme si, že bylo důležité, že byly eh, předloženy první dva návrhy týkající se investičního plánu, i když určitě by se to dalo dále usílit. Je tady postup eh, spolurozhodování a určitě s vámi a s italským předsednictvím se to dále propracovávalo. Ale je to prostě zásada, že na evropské úrovni je třeba podporovat růst prostřednictvím investic, získávat soukromé investice a stávající likviditu tak, aby to sloužilo projektům společného růstu, které vytipují vaše instituce. To si myslíme je velice důležité a to bylo jednou z našich priorit, jak víte, v programu který jsme vám předložili 2. července. Rovněž si myslíme, že v rámci stávajících smluv by bylo možné jak si eh, příjemnějším způsobem z hlediska růstu aplikovat eh, existující ekonomická pravidla. První krok ve správném směru představuje sdělení o flexibilitě, který, které předložila Evropská komise. Samozřejmě, že podle našeho názoru v rámci Stombu bude ještě další manévrovací prostor pro podporu flexibility, tak aby flexibilita byla plně ve službě nové prorůstové strategie. Ale je to určitě důležité pro nás. Z politického hlediska je to velice důležité, že vlastně ty první významné návrhy komise se týkají první investic, druhý flexibility. Pak druhá důležitá kapitola našeho semestru eh, eh, byla zaměřena na to, abychom tlačili radu, aby byla konsistentnější ve věci základních práv. Určitě víte velice dobře, co tím myslí. Je třeba eh, vyplnit tu mezeru mezi obvyklou mým postupem pro porušování eh, smluv a mezi článkem 7 eh, smlouvy. A vy v parlamentu pravidelně debatujete status, stav základních práv, tam, kde to pokládáte za nutné. A rada vždy odmítala to akce, takové to aktivity podporovat. Zdá se nám, že výsledek, jehož jsme dosáhli, že je tady teď politický závazek Rady pro všeobecné záležitosti, že bude alespoň jednou ročně diskutovat v rámci Evropské unie otázky právního státu, stav základních práv a demokratických principů, to si myslíme je velice důležité. A je to další odpověď na uh, Eh, volání po změně a větší politické koherentnosti, které zaznělo od našich občanů během voleb, kdy se vy byli zvoleni jako jejich zástupci je tady nejenom závazek jednoroč, každý rok eh, v rámci Evropské unie provádět diskusy o stavu právního státu, ale také to dělat vždycky, když to bude pokládáno za potřebné. A to si myslíme je velmi důležitý krok. A když se podíváte na to, že teď správně klademe důraz na možnost Evropské unie bojovat proti terorismus a podporovat e, a mm, upevňovat naši bezpečnost, tak si myslím, že e, je také důležité, že jsme kladli důraz na e, právní stát, a to i tehdy, když čelíme hrozbě terorismu. Naše stanovisko je takové, že je třeba dosáhnout eh, dohody o směrnici o jmených seznamech cestujících a, že je třeba dále prvka v Schengen, ale na druhé straně musíme bojovat sice pro, a upevňovat naši bezpečnost, bojovat proti terorismu, ale zároveň musíme klást důraz na právní stát. To je politicky velmi významné a je to také to, co zajistí rovnováhu mezi právem na bezpečnost a právem na zabezpečení základních práv. Další téma jsme s vámi také detailně diskutovali, eh, snad to bylo v září. Týká se to fungování Evropské unie. My během našeho předsednictví jsme zdůrazňovali dvě hlavní věci. První, že je třeba provést revizi, přeskum toho, jak dnes evropské instituce fungují v rámci stávajících smluv a druhé znovu zahájit diskusy a akce eh, s které se týkaly eh, eh, zprávy předsednictví o hospodářské a ekonomické zprávě my jakožto Itálie, e, jako italské předsednictví, my bychom byli ještě ambicioznější. My už bychom dnes nastolili otázku budoucnosti Evropské unie, čili my bychom udělali to, co vy tady, paní předsedkyně, děláte v tomto výboru. Pokud se nemýlím, tak vy máte vlastně dvojí práci, která je vzájemně propojena, čili uvažujete o tom, co se dá dělat lépe v rámci současných smluv, jak je plně využívat a za druhé na druhé straně diskutovat i otázku budoucnosti Evropské unie. Už eh, pro dohlednou minulost, což je pro mě budoucnost, pardon, což je z mého hlediska do roku 2019 a e, Zřejmě to bude znamenat i omezený, ale nutný přeskum smluv. To je takový dvojí přístup. A během našeho předsednictví my jsme se museli samozřejmě snažit docílit konsensu e, na pracovním základě. Čili snažili jsme se zjistit, jak bychom mohli naši práci zlepšit v rámci stávajících smluv a ještě lépe spolupracovat. tomto rámci jsme pokročili dále na základě konsensu. Především jsme zkoumali, jak by bylo možné zlepšit řešení horizontálních otázek a zlepšit zapojení národních parlamentů do evropských záležitostí. Dále, jak zlepšit eh, interinstitucionální vztahy fungování Rady Evropské unie a určitě v neposlední řadě i jak využívat nevyužitý potenciál Lisabonské smlouvy. A k tomu bych chtěla stručně něco říci. Pak je ještě čtvrtá věc, subsidiarita, proporcionalita. Eh, konsensus v rámci rady je, že tady existují na eh, stroje na monitoring těchto zásad, ale musíme sledovat, jak to funguje, aby se například eh, časové termíny flexibilněji využívali, aby eh, národní parlamenty měly možnost se k věcem vyjadřovat, aby tady byly větší možnosti pro národní parlamenty ex ante provádět eh, kontroly eh, za platí subsidiarita aby tady byla také větší možnost dávat zdůvodněná stanoviska žluté karty a také, aby národní parlamenty mohly fungovat nejenom na základě subsidiarity, ale také proporcionality. Při, a z toho vycházet při hodnocení. Dále podle názoru rady je třeba také eh, dát eh, konkrétnější program Kozaku, aby ten sehrával aktivnější úlohu. Určitě ten program by bylo možné dále posílit. Různé delegace rovněž vyzývaly prostřednictvím předsednictví komisy, aby předkládala um, evropskou legislativu ke správním administrativním postupům. O tom také hovořili někteří členové tohoto výboru na našem poslední setkání a my to opravdu pokládáme za věc nezbytnou. Myslíme si, že by to určitě bylo prospěšné z hlediska efektivity a transparentnosti evropských administrativních postupů. Nyní k interinstitucionálnímu eh, programu. Tady určitě je možné Eh, program legislativní činnosti rozšiřovat a my jsme ochotně dále pracovat na lepší spolupráci a také si dovedeme představit nová vyjednávání, eh, interinstitucionálních vyjednávání a lepší legislativní práce z roku 2003, tak aby se zlepšily programování, vytváření programu legislativní činnosti. Myslíme si, že by to také urychlilo rozhodovací proces. Když se bude lépe plánovat, tak také jistě bude možné, aby práce řádného legislativního postupu probíhala hladčeji. My jako předsednicí jsme také byli ochotní podepsat politickou deklaraci spolu s Evropskou komisí Evropským parlamentem, ale parlament nakonec si řekl, že potřebuje více času, eh, aby se rozhodl zase k tomuto politickému prohlášení o programování legislativní činnosti eh, k tomu připojí. Vím, že lotežské předsednictví chce se znovu s vámi eh, sejít a zjišťovat, zda by bylo možné k tomu dosáhnout souladu, souhlasu a podepsat to. Pak je tady další věc. Týká se to lepší pravidel lepšího regulování a také jsme kladli důraz na nutnost podpořit vyhodnocení ex post eh, legislativy na základě doložek randevu a je třeba také zapracovat sem náklady, které by představovalo to, kdyby se nejednalo legislativně na evropské úrovni. Pak v rámci rady je tady také pocitována nutnost posílit úlohu Rady pro obecné, všeobecné záležitosti i při follow-upu a také pravidelně Eh, diskutovat závěry mm, eh, Evropské rady. My jsme to dělali vlastně každý měsíc a lotežské předsednictví a jiné delegace si myslí, že by stačilo to dělat jednou za semestr. Každopádně je třeba vždycky jak si dělat takovouto inventuru realizace závěru rady a to by se mělo dělat pravidelně. Také jsme eh, nanesli otázku Eh, uskupení eh, rady. To si myslíme bude třeba také dělat, ale většina delegací si to nemyslí. My si myslíme, že ty formace, mnozí si myslí, že formace rady jsou adekvátní, ale je třeba zejména posílit úlohu rady pro hospodářskou soutěž Tady jsme úspěšně navrhli vytvoření skupiny na vysoké úrovni pro hospodářskou soutěž, která by měla lépe připravovat a koordinovat ho, koordinální, eh, pardon, horizontální činnosti této rady. Už se skoro dostávám k závěru eh, mého vystoupení. Pokud je o ten nevyužitý potenciál Lisabonské smlouvy, musíme usnadnit při, inic, možnost pro iniciativy evropských občanů, sběr podpisů, elektronické podpisy. Prostě to jsou zcela konkrétní překážky, které dosud bránily mnoha evropským občanům plně využívat demokratických uh, na nástrojů. Pokud jde o ty mezivládní dohody eh, mimo smlouvu, je tady samozřejmě preference pro to, aby se používaly ty eh, takovéto mezivládní smlouvy mimo evropské smlouvy spíše jako výjimku, nikoliv jako něco, co by se mělo dělat i u věcí, které se klidně dají řešit v rámci smluv jako takové nebo modifikace smluv. Například se to týče různých záležitostí zprávy hospodářské oblasti. Je také lépe používat možnost diferenční spolupráce, co by mělo být eh, nahlíženo jako inkluzivní, nikoliv eh, vylučující návrh. A vždycky by se samozřejmě zase měl také posoudit dopad na neúčast, nezúčastněné státy. Mělo by se to používat více a mohlo by se to také použít pro eh, prohloubení integraci některých aspektů v rámci Lisabonské smlouvy. Byla vyjádřena určitá skepse ohledně možnosti použití různých eh, Eh, do, do, článku 48 odstave, odstavec 7 eh, je pasero, tato doložka je velice složitá a vyjadřovaly se eh, skeptické názory ohledně možnosti to využívat. A to může být právě řešeno v budoucnosti. Takže to byly hlavní témata, která byla úzce administrativní a institucionální a kterým jsme, kterými jsme se zabývali za italského předsednictví. Je jasné, že v průběhu předsednictví jsme se snažili také lépe využít Lisabonskou smlouvu tím, že jsme přijímali specifické iniciativy, například v ekonomickém v našem řízení jsme se zabývali automatickými stabilizátory, což je solidární instrument, který lze používat v rámci stávajících smluv. Diskutovali jsme v červenci a řekli jsme, že to je určitě nástroj, který by mohl velice užitečný, abychom mohli plně implementovat princip solidarity ze smluv a současně zlepšit hospodářské a sociální řízení. Dalším tématem které bylo zmíněno také za našeho předsednictví, je potřeba nově nastartovat diskuzi o ekonomické a politické unii. Tak jsme to mysleli, když jsme v průběhu předsednictví říkali, že se musíme znovu zabývat tím, co ještě nebylo eh, hotovo, eh, co bylo ponecháno stranou. Poté, co se nám podařilo plně, e, téměř plně tedy implementovat bankovní unii, tak je zapotřebí provést ještě další e, zabývat se fiskální kapacitou, ekonomickou unii, politickou unii. A nepochybně si myslíme, že je velice důležité, aby, e, a to, že Evropská rada v říjnu a v prosinci se tímto zabývala a úzce jsme spolupracovali slovickým předsednictvím ohledně prezentace nové zprávy, eh, která se má odehrát v červnu tohoto roku. To jsou tedy eh, hlavní aspekty předsednictví, o níž jsem se chtěl zmínit. A velice rád budu eh, odpovídat na vaše otázky ohledně těchto či jiných témat. Děkuji. Hned zahájím diskuzi. George Flynn je první řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla by, chtěl bych zde srdečně přivítat eh, pana ministra. Toto bylo opravdu velice aktivní předsednictví, udělalo nás veliký dojem, obrovský rozsah práce, blahopřejeme vám za také inovativní postoj, přístup. Já teď určitě nemluvím jen za sebe, když uvedu, že ty inovace jako přátelé předsednictví nebo to, co jste přinesli, růst a investice, multiplikátory, to si myslím, že všechno jsou důležité věci velkého významu pro budoucnost Evropské unie. Určitě si vzpomenete, že jste byl velice eh, laskavý, eh, když jste v březnu se s námi sešli, eh, jak odlišná byla tehdy situace a e, tehdy jste hovořili o vašich cílích a ambicích a e, bylo jasné, že chcete e, ujít velký kus cesty. Já si vzpomínám, že jste hovořil o imigraci. Jak si stojíte v tématu imigrace? vy jste opravdu neříkal nic o světě mimo EU došlo k velkým událostem za posledních 7-8 měsíců. Alespoň terorismus, eh, otázka eh, Ruska a té typu. Eh, jsem velice rád, že jste hovořil o základních právech. A to, co se mm, tu e, objevuje jako možné řešení, mít pravidelné diskuse, tak jak jste je nastavili ohledně právního státu základních práv a kvalitě demokracie na radě. A e, kdykoliv to je e, nezbytné, to je samozřejmě lepší, než to ponechat té alternativě což tedy bylo souča- um, částečně vyřešeno komisí, částečně parlamentem. Takže si myslím, že tyto kroky, které jste učinili, jsou velice uspokojivé. já vím, že zapotřebí dosáhnout velice delikátní rovnováhy, e, protože by e, ty otázky neměly být ani příliš politické, ani příliš právní. a, těším se na další pokračování. Vy jste e, hovořil o striktnější revizi Mm, s otazníkem. A to samozřejmě vyvolává celou řadu různých eh, otázek. Eh, jak se to má dít? Bude to znamenat, že budeme přemýšlet o eh, konventu, o co kdybychom byli dovedeni ke, ke konventu, kdyby nás to tam stáhlo, protože když vidíme, že nás to vede ke změně smlouvy, tak se je můžeme tyto změny snažit řešit různými eh, procesy. Ale myslím, že nakonec nemůžeme čelit eh, změnám smlouvy jednou eh, provždy. To je otázka nejen pro tento, ale i pro další parlamenty. Já se ptám, zda by tedy nemělo dojít k správně řešenému rozhodnutí. A co si o tom myslíte? Moje poslední otázka. Co trojka? Když byla zavedena, maďarské předsednictví společně se Španělskem a Belgií slavně uvedli. To je před velkým časem již. A teď jaká je vaše zkušenost? Je to, je to opravdu instituce, kterou potřebujeme? Yes, um, uh, thank you. Uh, on, on... Děkuji. Ohledně imigrace, já jsem se nezmiňoval tohoto téma, o tomto tématu, ale pro nás závěry byly dosažené na lucemburském zasedání v říjnu, to byly ministři vnitra a závěr je podle nás pozitivní. Stanovili jsme zásadu, podle které vnější hranice členského státu jsou společnými vnějšími hranicemi. A to my jako Itálie jsme na tomto právě e, trvali, usilovali jsme o to dlouhou dobu, mnoho let a tentokrát 28 členských států uznalo, že e, vnější hranice jednoho členského státu jsou vnějšími hranicemi společnými. Takže máme společnou zodpovědnost a vyžaduje to společnou činnost. A také můžeme říci, co lze porušovat, a, pardon, posilovat a tak dále. A potřebuje se zaměřit na činnost v rámci Středomoří. První výsledek je, že máme konkrétní politický význam společných vnějších hranic a také, že prosazujeme implementaci na základě solidarity, což je článek 81 smlouvy, jestli se nepletu. Konec konců to tam je a nikdy to nebylo posud implementováno eh, před touto operací pro imigraci. A abychom došli dál v oblasti, která je plně evropská, jako je společný systém, eh, a my ho ještě zdaleka nemáme, musíme eh, toto si stanovit jako prioritu, protože když máme tedy společné hranice, a společnou politiku na jejich ochranu, tak musíme zajistit, že tento systém bude skutečně společně hájen v EU. A to je kapitola, kterou jsme se zabývali, musíme se dále zabývat a musíme posílit dialog a partnerství mezi EU a zeměmi původu či zeměmi tranzitu e, imigrantů. To je tedy několik různých procesů, kterými se zabývali v Římě 27. listopadu a snažili jsme se jak co nejlépe propojit ekonomickou spolupráci a asistenci a současně spolupráci za společného řízení migračních toků. Víme, že tu existující již partnerství pro mobilitu a já bych ale chtěla říci, že je plněn tento program méně, než by bylo zapotřebí. A veškerá, veškeré úsilí je zapotřebí napřít eh, na to, aby v tomto operačním rámci vše bylo implementováno. Ovšem je to krok eh, vpřed eh, my chceme kombinovat eh, ekonomickou asistenci africkému eh, rohu s imigrační politikou. Máme tu tedy politický výsledek, který je pro nás pozitivní. Z více institucionální pohledu, to, to je společná bezpečnostní zahraniční politika, to je deportace, využití článku 31 smlouvy Evropské unie. Tam rada může jednat na základě smlouvy kvalifikovanou většinou ve společné zahraniční a bezpečnostní politice. Eh, dá se tedy jednat na základě žádosti Evropské eh, rady a je zapotřebí dosáhnout toho, že eh, takové to ustanovení bude používáno rychle, jak ještě dále zlepšit vnější činnost Evropské unie. Podporujeme nový klas Evropské komise pro vnější vztahy a také bychom mohli dodat, že musíme prohloubit naši spolupráci také za pomoci strukturální spolupráce v oblasti obrany. A já jsem osobně přesvědčen, že bychom měli mít permanentní strukturu pro spolupráci eh, S těmi členskými státy. Je zapotřebí také posílit Evropskou obranou agenturu a úlohu eh, vysoké představitelky eh, v oblasti společné bezpečnosti a obrany. Jsou to určité výzvy, které se týkají naší e, bezpečnosti. Musíme jít opravdu e, daleko za rozlišování vnitřní a vnější bezpečnosti, protože je jasné, že je zapotřebí mít celostní pohled na bezpečnostní otázky. A to právě znamená, že jednou z nových možných integrací, je to jeden z projektů, který je mobilizující pro nás v následujících letech, je bezpečnost. Otázka bezpečnosti a e, obrany. Měli jsme společný trh v 80. letech, měnu v 90. to byly společná témata a nyní prosazování práva, základních práv a bezpečnosti. To má být nový mobilizující projekt pro Evropskou unii v následujících letech. Vzhledem k tomu, že už tu nemáme ty povinnosti rotujícího předsednictví, tak eh, mohu říci, že bych eh, rád, aby revize smlouvy se udála za našeho funkčního období a jsem připraven jako člen italské vlády plně spolupracovat eh, s patřičnými výbory, abychom identifikovali to, co je zapotřebí revidovat prostřednictvím tedy revize smluv změny smluv. To je demokratická otevřená možnost, eh, která se nazývá konvent. Jsou tu určité nesrovnalosti a jsou tu také obavy v členských státech. Eh, je to patrné na radě. Eh, nesrovnalosti, protože některé členské státy se zabývají hospodářským řízením v pondělí, v úterý řeknou, že to zapotřebí učinit fiskálním kompaktem, tedy meziinstitucionálně ve středu prohlásí, že to, že to opravdu není otázka hm, změny smluv, eh, takže hm, nevíme, jak to bude vypadat, eh, protože zatím je ta středa, ale u určitých eh, témat, zejména tam, kde se to týká hospodářského řízení, ale také u průmyslové politiky nebo energetické politiky a nebo například i u vzdělání. Je celá řada různých aspektů, eh, které mohou být předmětem přeskumu smluv. Tím bychom se podle mě měli zabývat, podporovat to. A když se podíváme na ty možné obavy a, a teda ty nesrovnalosti, na radě, tak bychom mohli velice pozitivně přispět prostřednictvím Evropského parlamentu. Evropský parlament může na iniciativu v revizi smluv, poté co poskytne důkaz o tom, že veškeré, eh, veškeré pravomoci, eh, které eh, byly využity na základě smluv, již využity byly, víc jich není. A to je právě způsob, jak ukázat omezení stávající smlouvy u určitých oblastí co se mne týče, já bych byl pro. Ohledně tria. Doposud trio existuje jen pro legislativní plánování. Pravděpodobně bychom v rámci stávající smlouvy mohli ještě zlepšit spolupráci mezi těmi třemi předsednictvími, zabývat se širšími otázkami, možná i politickými. Eh, legislativní plánování je užitečné, Eh, protože můžeme eh, jednat společně, mohla se rozšířit. Mikrofon, prosím. Eh, muchas gracias. Děkuji. Pane ministře, já věřím, že italské předsednictví se konalo v specifické době a sice eh, začal nový mandát nového parlamentu, bylo ovlivněno eh, všemi meziinstitucionálními dohodami, ke kterým došlo, takže už to samo o sobě bylo úspěch. Hm. Vlastně eh, ukázalo se, že to meziinstitucionální fungování probíhalo velmi dobře Eh, došli jsme k politické, velmi široké politické dohodě. Proběhla slyšení eh, členů nové komise. Tohle všechno se tedy stalo během italského předsednictví a ten velký politický úspěch celého toho období se pojil s tím, že vlastně ty mm, evropské volby ukázaly, že Evropa funguje. Došlo k pokusům změnit hospodářskou politiku. Za poslední tři měsíce třeba vidíme tady různé iniciativy, jako je Junckerův plán, různé dohody o výkladu paktu stability a růstu, samozřejmě veškeré taky úsilí pana Drágyho z ECB. To tedy odráží důležité změny, eh, ke, které, ke kterým v Evropě dochází a které jsou eh, z našeho pohledu velmi pozitivní. To všechno vede k otázce, pane ministře. V tomto kontextu asi nejnegativnější věc, ke které došlo, byly zprávy, že evropské státy Eh, co se tedy týče, nebo situace v Evropě, co se týče toho fiskálního kompaktu, byla katastrofální. Byly tam eh, různé tedy eh, fiskální úniky a e, další, které v podstatě byly jenom špičkou ledovce, které poukázaly na to, že například e, v Lucembursku dochází k velkým daňovým únikům, ale to neplatí tedy pouze pro Lucembursko, to prostě platí i pro další země. E, řada zemí jak si nenaplňuje očekávání svých daňových poplatníků ohledně toho, kde podniky platí své daně, zda je platí v zemích, kde dělají také zisky, Týká se to také vůbec sdílení informací ohledně daní v, rámci, v Evropské unii. Naše socialistická skupina se nechtěla účastnit některých politických kroků, které by mohly destabilizovat Evropskou unii a které by také eh, stálo nás to, ale také eh, určitou důvěru. A na tom se teď, na, právě na budování důvěry se teď parlament i rada musí zaměřit. Co jste mohli třeba udělat, co se týče těch eh, dohod, mm, s nimiž souhlasil pan Juncker v listopadu? To se například týče vodítek, které před, jste předložili vy jako vaše předsednictví novému předsednictví. Nám jde o to, abychom tedy mohli eh, rychle reagovat na žádosti občanů, požadavek občanů, tedy abychom měli větší harmonizaci v daňové oblasti, kterou obrovsky potřebujeme. Ano, děkuji. Já s vámi souhlasím. To je důvod pro určité starosti. My jsme eh, na tom pracovali eh, v naše, během našeho předsednictví. Opravdu jsme se zaměřili na výměnu informací mezi jednotlivými daňovými zprávami. Tady, eh, jak jste zmínil, došlo k daňovým únikům. Je tady, jsou země, které tedy historicky jsou proti výměně daňových informací, ale eh, podařilo se nám takové ty dvě země přesvědčit, aby od roku 2017 si vyměňovali tyto informace s ostatním. Samozřejmě takhle také nastavíme boj proti daňovým únikům a je potřeba udělat ještě více. Nová Junckerová komise chce postoupit ještě o krok potřebu, co se týče eh, zdanění eh, na bázi podniků. To je mm, důležité, protože daňová soutěž, pokud to eh, dřív nebylo přijatelné, tak eh, teď už to vůbec není společensky přijatelné. Je to něco, proti něčemu musíme bojovat. Eh, negativně to ovlivňuje tu důvěru, o které jste hovořil, kterou musíme znovu získat. A také mm, vy jste hovořil o tom, že tady máme nedostatek vzájemné důvěry, eh, také co se týče těch naléhavých opatření, která nechala stranou některé společenské a občanské obavy, kterým se nyní musíme věnovat. Všichni samozřejmě máme před sebou překážku jednomyslnosti. To je velká překážka. I když se dohodneme na nějakém způsobu spolupráce, tak máme například tu daň z finančních transakcí. Tam jsme se zvolili právě způsob spolupráce abychom postoupili ku předu, ale pořád ještě eh, jsme vzdáleni výsledkům. Takže tohle to jsou politické boje, které musíme vybojovat. Politické závazky, eh, které byly učiněny v listopadu ze strany Evropské komise, jsou důležité a my je musíme určitě podpořit. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. ne jako italka, ale jako federalistka, musím říct, že mne velice těší, že eh, Itálie opět rozhodně vystupuje v eh, této oblasti, jak jste nám právě řekl. Myslím, že velice zajímavá je také vaše analýza ohledně mnoha eh, bodů, ve kterých se již nesmíme vrátit zpět ohledně potenciálu Lisabonu. Protože pokud si máme stanovit nějaké cíle za našeho funkčního období eh, pro tu druhou část, zda tedy znovu otevřeme otázku politického života Evropy, což je podle mého již nazránlé na základě celosvětových událostí. A to samé se týká také bezpečnosti a obrany. A k tomu se vrátím za chvilku. Jsem přesvědčena, že potenciál Lisabonské smlouvy je mnohem větší, než jak o něm hovoří různí komentátoři. Eh, velice užitečné v této souvislosti je to, co řekl předseda komise, a také celá ta otázka investičního plánu, který otevřel možnost zadlužení v rámci Evropské unie a také otázku flexibility. Jisté, smlouvy stanoví určitou věc, ale pak e, politika je užívá, využívá podle svých potřeb. Myslím, že se tedy ukázalo, jak je důležité eh, zaměřit se na to, jaký politický směr eh, bude přijímat Evropská rada, jaká rozhodnutí bude přijímat, tu úlohu, jakou vede Evropská rada na politické úrovni. Eh, vlastně jako takový vládce smluv. Vy jste hovořil Eh, o tématu, které tak trochu mm, se mm, překlápí do jiných poloh, a to je smlouva a Lisabonská smlouva. Eh, to jsou ty dvě pole působnosti a eh, to, o čem jsem chtěla hovořit, o čem jste hovořil také vy, je bezpečnost a obrana. A to, o čem jste hovořil, je velice zajímavé pro evropské občany a Evropě by to mohlo dodat právě onu legitimitu, kterou někdy jí chce někdo upřít. Ve velké části můžeme najít eh, základ ve smlouvě a já bych ráda slyšela vaše hodnocení. Myslím, že iniciativa, která v tomto případě by měla být přijata i společně s Evropskou radou, Evropským parlamentem, tedy iniciativa zaměřená na to, jak v rámci stávajících smlouv je možné, či zda je možné, vybudovat silnou Evropu která bude mít společnou obranu a bezpečnost. A um, zda můžeme případně zhodnotit také, v čem uh, nebo do jaké míry by toto téma mělo být uh, uh, zastoupeno v nové smlouvě. Musíme tedy zjistit základní prvky neboli potenciál stávající smlouvy a případně dát mandát k nové smlouvě. A s tím souvisí i další moje otázka. Před eh, chvílí mladí lidé, kteří zde byli, eh, oni tady byli přesně před vámi, tak ti nás vybídli k tomu, abychom měli odvahu navrhovat základní právní normy. Otázka eh, nová, nové smlouvy nesouvisí jen s konkrétními specifickými tématy, ale také se vrací k té původní myšlence, ústavní smlouvy, neboli abychom měli některé společné symbolické prvky, které budou jasné evropským občanům, protože evropští občané mohou mít jasno ohledně určité smlouvy nebo ústavní smlouvy, když tam bude několik krátkých eh, článků o společných cílech a, a pak tam budou detailnější dokumenty které se budou zabývat tím, kdo přesně co dělá. Eh, myslíte si, že by se dalo otevřít nějaký prostor pro mandát, eh, který se nebude zabývat jen konkrétními specifickými tématy fungování Unie, ale eh, také hm, by konečně poskytnul společné identifikační prvky pro evropský projekt aniž bychom tedy mluvili přímo o ústavě, protože to slovo možná někoho děsí, ale abychom měli nějaký společný základní zákon, nějakou společnou normu. Eh, abychom měli něco, co se stane eh, společným majetkem a bohatým všech evropských občanů. Děkuji. Eh, děkuji paní předsedkyně, děkuji paní kolegyně Bresso. Ohledně revize smluv, tak zopakuji, že tady v neznám žádné tabu, jsem přesvědčena, že je zapotřebí o tom také diskutovat mezi politiky, diplomaty eh, se hovoří o revizi. Zapomínáme na to, že smlouva konec konců je nástroj, který musí sloužit našim politickým cílům. Pokud naše politická vůle, politické cíle vyžadují, aby se přidaly další cíle, kromě jiného tedy i změnou smluv, tak je zapotřebí revidovat smlouvy. Já si myslím, že je zapotřebí eh, revidovat v průběhu legislativního období eh, smlouvy. A eh, také si myslím, že to jsou institucionální a politické potřeby. Například ta první je fiskální kompakt, který musí být zhodnocen. A to bude zajímavé podívat se, jak bude hodnocen. Takže nejdříve zhodnotit a následně případně začlenit do smluv a to by mohlo být do konce roku 2017-18. Je jasné, že za našeho funkčního období se musíme věnovat tématu e, zda či jak e, integrovat a změnit smlouvy. A e, takovou neúplnou částí je například takzvané měnová, měnové řízení a ekonomické. Pak není mým úkolem tady vyslovovat nějaké prognozy ohledně toho, jak dopadne Brit, britská diskuze a volby. Eh, myslím, že britská vláda jasně nastavila směr. Eh, pokud tedy bude potvrzena vláda ve volbách, eh, tak to povede k opětovnému vyjednávání vztahu mezi Velkou Británií a Evropskou unii. Já si myslím, že by bylo chybou ignorovat tuto diskuzi a nebo se jí bát. Musíme ji brát na vědomí, protože to členský stát, který diskutuje o tématu smluv. A proto myslím, že politika by nás právě k tomuto měla vést, protože jinak bychom separovali od sebe různé e, e, různé části, reální svět politiky od virtuální stránky institucí a Evropské unie. A to by byla chyba. Proto jsem přesvědčen, že to všechno musíme zohlednit. A Méně chápu tedy ty nesrovnalosti v členských státech, kteří říkají jeden den eh, to, druhý den ono a třetí den ještě něco jiného. Ehm, protože mít tři různé odpovědi od stejné delegace, to je opravdu věc, kterou nerozumím, které nerozumím, to jsem chtěla říct. Chápu obavy členských států, tam, kde byl, se konala obtížná referenda a podobně. A eh, pro ně by to znamenalo opět opomenout realitu a nebrát eh, v úvahu ty potíže, které Eh, mají. Eh, podívejme se, co můžeme udělat, abychom dosáhli těch patřičných cílů. A co je k tomu zapotřebí udělat? Eh, jestli je zapotřebí revidovat smlouvy, tak je zapotřebí zahájit revizi smluv. A pak, co se týče mm, tématu investice a flexibility, souhlasím. Ohledně Evropy bezpečnosti a obrany, už jsem se o tom zmiňoval. Teď je ta chvíle, kdy zahájí tento projekt, ale takovým způsobem, který bude vyvážený, vyrovnaný, protože se jedná o bezpečnost práv a e, právo na bezpečnost. Je zapotřebí rozvinout nový, novou koncepci e, bezpečnosti, včetně tedy vnějších aspektů, tak vnitřních aspektů EU, e, co se týká všechno veřejnosti, všechny aspekty, které s tím jsou spojeny tak, abychom byli schopni poskytnout občanům hmatatelné výsledky působení Evropské unie. Myslím, že i v minulosti jsme jako Evropská unie čelili hrozbám a bylo zapotřebí něco udělat. Evropská unie postoupila v integraci, udělala kroky vpřed a já si myslím, že to je věc, která je nyní očekávaná. Nejen to, aby Evropská unie něco udělala, ale občané očekávají větší bezpečnost. Lidé si uvědomují, že čistě na vnitrostátní e, řešení bezpečnosti nestačí. Pokud jen postupá pouze na vnitrostátní úrovni, tak nedosáhneme ani skutečné suverenity, ani bezpečnosti. Takže potřebujeme Evropu, která se bude zabývat bezpečností i obranou, protože jinak nebudeme mít eh, nic toho, co chceme pro naše občany. A mm, je to pro nás příležitost, eh, mohu říct si tedy v uvozovkách, protože opravdu mě velice zapůsobilo, když evropský kontinent poté, co prožil eh, s Osvětimí, co se stalo s Charlie Hebdo v Paříži, že, že narůstá antisemitismus, že to jsou Evropané židovského náboženství, kteří mají v úmyslu opustit evropský kontinent. A to si myslím, že je závažné, že to je také eh, že se také eh, hovoří o rovnítku mezi terorismem a islámem. Je zapotřebí, aby se na toto všechno reagovalo celoevropsky, protože ta vnitrostátní reakce nestačí. I ta hrozba v našich vlastních státech, v našich městech je, je, nutná, je nutné ji řešit celoevropsky. Proto je zapotřebí soukromé spolupráce a je tu celá řada různých aspektů, které se týkají vnější bezpečnosti a obrany a které, které je možné řešit za pomoci současných smluv. Eh, například humanitární eh, dohody, eh, například většinové hlasování v evropské politice bezpečnosti a obrany. Můžeme se zabývat spoluprací s Radou bezpečnosti OSN, to nejsou žádná tabu. Bylo by zapotřebí se tomuto všemu věnovat. A to jsem zmínil jen tři další témata, o kterých bychom měli jednat, kromě tedy dalšího lepšího využívání legislativy, kterou máme pro imigraci, eh, kterou máme ohledně základních práv. A k druhé části vaší otázky, to je nějaký eh, hlavní zákon, hlavní právní norma a společné symbolické prvky. Eh, podívejme se na stávající stav na radě mi připadá obtížné, ale to ještě neznamená, že by se o tom nemělo hovořit. Eh, připadá mi na radě obtížné zahájit takovouto práci, eh, spolupráci mezi eh, vládami na takovémto základní právní normě. Pak otázka symbolů, které byly které byly v ústavní smlouvě a nejsou v Lisabonské smlouvě, to si myslím, že je velice závažný krok zpět. Je to je tu názor Eh, federalistů oproti nacionalistům, islamofobním obyvatelům a dalším takovým eh, eh, skupinám, protože můžeme říct, že jsme trochu méně federalističtí, trochu méně něco jiného, ale měli bychom měli bychom totožnost zohledňovat, abychom nedopustili další katastrofu na našem kontinentu. A měli bychom poděkovat těm, kdo věnovali po druhé světové válce život eh, tomu, že, si, že se dali do práce na to, abychom takto mohli dnes žít. Ještě máme jednu otázku od Pedra, od Pedra Silvy. Já bych nejprve rád poděkoval Sandrovi za to, že mezi nás přišel. Děkuji také za skvělou spolupráci, kterou jsme měli s naším výborem to vůbec platí pro celou spolupráci italského předsednictví s tímto parlamentem. Myslím si, že je spravedlivé říci, že italské předsednictví úspěšně pošouplo, posunulo Evropskou unii ve, ve správném směru podnikli jsme řadu eh, důležitých kroků, jako je například ten investiční plán, eh, komunikace o flexibilitě. Tak ačkoliv to jsou třeba první kroky, ačkoliv můžeme celou řadu věcí ještě vylepšit, byly výsledkem politických tlaků, politických snah, eh, a opravdu si myslím, že italské předsednictví tady odvedlo skvělou práci a já bych eh, vám za to rád poděkoval. Vítám také debatu ehm, o fungování Evropské unie, co se taky týče přeskumu institucionálního fungování, také skupiny eh, přátel předsednictví a otázky hospodářské zprávy. Teď se podívejme do budoucna. Vy jste říkal, že tedy se vám teď ulevilo tím, že už nemáte na bedrech eh, to předsednictví. A v této perspektivě jste nám potom poskytl vlastně i osobní pohled na přeskum smluv, přeskum smluv do budoucna. Já mám další otázku. Vy jste říkal, že návrhy komise ohledně investičního plánu, zejména tedy fiskální flexibility, je možné vylepšit. Co bych k tomu řekl já? Nejprve tedy máme rozpravu, to je první krok. například ta investiční doložka už je tam uzavřená. Má to smysl? Má smysl říci, že země v tom eh, opravném, té opravné části eh, toho kompaktu eh, potom nemůže dosáhnout na tu flexibilitu, ale pokud udělá investice, které jsou zásadně důležité pro evropské projekty, potom se to počítá má to takhle smysl i z pohledu těch zemí a jejich situace? Vy jste jasně hovořil o, budoucí, o budoucnosti Evropské unie, o přeskumu smluv, takže prosím, můžete říct si něco konkrétně k tomu, jak je možné zlepšit eh, ten, tu fiskální dohodu? Já mám ještě jednu otázku, jenom velmi stručně. Eh, potom ještě i eh, kolega tady a potom už to uzavřeme. jedna věc, která se přímo týká závěrů eh, rady. Posledních závěrů rady. Jak vnímáte vývoj ukrajinské situace a postoje vůči Rusku? Protože to, co slyšíme poslední týdny, je, že Evropská unie připravuje, řekněme, takové změkčení sankcí vůči Rusku. Myslíte si, že to je správný postup? Jak hodnotíte situaci nyní, protože v posledních dnech došlo k některým nepříliš pozitivním vývojům, tak jak to vnímáte? To je zajímavé i z toho pohledu, že eh, Itálie tradičně je považována za eh, zemi, která má přátelštější vztahy k Rusku než některé jiné země. Takže co k tomu řeknete, jaké jsou vaše připomínky, prosím. Děkuji. Eh, ano, jsou to otázky především v této oblasti, já vím prvnímu dotazu. Já bych to řekl asi takto. E, jsou tady určité opatrné kroky, myslím tím sdělení o flexibilitě akční plán. To jsou takové opatrné konzervativní kroky, protože, a, protože je úplně jasné, že aby se Evropská unie skutečně zavázala pro nový investiční plán a aby ho uvedla, pak doložka neutrality národních eh, příspěvků do kapitálu investičního fondu je věc důležitá, jejíž význam přesahuje konkrétní otázky, jak ten plán bude fungovat. Eh, my jsme nastavili takový princip, že ne každý veřejný výdaj je špatný. Některé jsou naopak dobré a veřejné výdaje, které přispívají k úspěchu investičního plánu, který se společně pak eh, implementuje na evropské úrovni musí být eh, pokládány za pozitivní a přispívající k paktu eh, eh, růstu a míst. Že když, a je to úplná revoluce oproti tomu, co se říkalo před rokem. Před rokem se vůbec nedalo hovořit o skutečné investiční strategii na evropské úrovni. Ani se nedala zmiňovat otázka neutrality národních příspěvků. Je to určitě krok dopředu, byť to jistě nestačí. Vy jste se tady dotkli věci, které podle mého názoru pořád zůstávají otevřené. Nehovořím čistě z národní perspektivy, ale z hlediska evropského. Je jasné, že omezit eh, invest- žolodu jenom na uh, Eh, preventivní část a vyloučit tu korektivní, to je velice opatrné. Mohli bychom myslet na to, že by se to převedlo i na tu korektivní část. Tady je pořád ještě otázník. A druhý otázník je, eh, jak bude fungovat zpráva tohoto fondu kou bude mít rozhodovací úlohu přispívající členský stát a jak do toho budou mluvit národní banky a jiné investiční národní subjekty, které se takového plánu zúčastní. Tím se jistě budeme muset zabývat. A my si také plně uvědomujeme, že eh, základní pro úspěch tohoto plánu je to, abychom eh, takto zpracovávali jenom ty nejatraktivnější projekty, protože jenom ty mohou získat soukromé investice. Ale na druhé straně pravda je i to, že je třeba zajistit toto. Jsou taková odvětví, která pro soukromé investory nejsou přitažlivá a musíme tam zajistit přísun finančních prostředků, myslím znalosti, výzkum, vzdělávání a musí tady být i jistá zeměpisná rovnováha. Je, e, těžko se to hodí na, na papír, ale je úplně jasné, že musíme vytvořit povídky pro členské státy, aby k tomu přispívali. Například jedná se o ty sektory, které pro ně mají klíčový význam a oblasti, které pro ně mají klíčový význam, ty oblasti můžou být třeba i přeshraniční, tak tady jistě by pak bylo možné uplatňovat investice. Teď ohledně Ruska a Ukrajiny. Na eh, minulé poslední radě pro zahraniční záležitosti jsme hovořili o nutnosti, aby se dělaly konkrétní kroky k realizaci smlouvy dohody z Minsku. A také víme, že je třeba, aby skutečně byl zahájen proces eh, reform na Ukrajině. To jsou dvě věci, které musí probíhat paralelně. Pokud jde o sankce, ty nejsou nic samoučelného. Je to nástroj, aby se podpořily obě ty zmíněné věci. A proto také musí eh, buď se eh, zvyšovat nebo snižovat a to podle toho, jak bude pokračovat implementace Minské smlouvy a vnitrostátní proces reform na Ukrajině. Děkuji paní předsedkyně. Já si nespomínám na žádného eh, ministra z žádného předsednictví, který by byl připraven odpovídat na tak široký zákro, z, eh, z, eh, z okruh otázek, ale proto jsme se vás také pozvali, protože víme, jaký jste odborník a víme to i podle spolupráce s námi, takže víme, že vy vždycky sledujete ty nejdůležitější věci a jsme rádi, že se budeme setkávat i nadále u, u, při debatách o věcech, které ještě třeba v dělat, Děkuji. No the <laughs> convention series. Thank you.